co stalo s osvětlením, to je samozřejmě proto, že chceme šetřit v energetické oblasti a myslím si, že jsme to udělali velice včasně, protože pan Andráš Dur bude mluvit o sledování národních akčních plánů pro energetickou účinnost. Je to první hodnocení. Dávám vám slovo, 4 minuty. A januári gázválságnak egy pozitív következménye mindenképpen volt. Plynová krize z ledna měla pozitivní dopad. V každém členském státu se hovořilo mnohem intenzivněji o energetické politice. Také zde v Evropském parlamentu jsme hovořili o alternativních plynovodech nebo o budoucí roli jaderné energie. Energetická efektivita ale často nebyla středem naší pozornosti a z tohoto důvodu jsem velice rád, že na základě eh, zprávu eh, týkající se energetické účinnosti a národních akčních plánů. Jsem rád, že o této zprávě můžeme hovořit nyní. Díky energetické účinnosti můžeme rychle dosáhnout velice dobrých cílů. Andris Píbalks přednedávnem poukázal na to, že je třeba mít evropskou úpravu pro provoz stand-by. Tím je možné a ušetřit mnoho energie. A zároveň by bylo možné například eh, tímto způsobem snížit závislost Evropy na třetích státech, pokud jde o dodávky energií. Nesmíme zapomenout také na to, že zlepšení energetické účinnosti by mohlo přispět také k tomu, že nejchudší lidé by měli nižší účty za elektřinu opatření evropských států vykazují velké rozdíly. Z tohoto důvodu potřeb, považujeme za správné, aby v reakci na rozhodnutí z roku 2006 každý členský stát musel předkládat zprávy o akčních plánech o energetické účinnosti. V této zprávě jsme se snažili a učinit určité závěry, pokud jde o akční plány. Zároveň jsme se snažili poukázat na to, jaké kroky bude třeba provést v budoucnosti. Nyní eh, k některým bodům zprávy. Za prvé by Evropská komise se měla eh, snažit eh, více zasazovat o prosazování akčních plánů. Dále by komise měla přeskoumat, zda akční plány skutečně odpovídají jednotlivým krokům vlád. a Často totiž existují velké rozdíly mezi akčními plány a praxí. Za druhé, je třeba eh, posílit podpůrné programy. Mělo by, mělo by být více investováno prostředků do energetické účinnosti. V současné době jenom eh, málo eh, investic jde do této oblasti. Z tohoto důvodu by mělo dojít ke zlepšení podpůrných programů. A v následující čase by také energetická účinnost měla být větší prioritou. Za třetí, Evropská unie musí pokračovat ve vytváření legislativy, pokud jde o energetickou účinnost. Myslím si, že směr, kterým jdeme, je správný například eh, přísnější normy, pokud jde o budovy, by byly dobré, pokud jde o energetickou účinnost. Členské státy eh, by měly také dále technologicky rozvíjet energetickou účinnost. Souvisí to také například s informačními kampaněmi. Spotřebitelé často nevědí, co to je energetická účinnost. Je třeba je informovat o tom, jaké výhody jim energetická účinnost přináší. A pane předsedo, ještě jednu myšlenku. Myslím si, že i v době hospodářské krize nesmíme zanedbávat energetickou účinnost, protože investice eh, do energetické účinnosti by mohly využít eh, sta tisíce pracovních míst a to je v současné krizi důležité. Děkujeme a slovo má pan komisař. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jsem nesmírně rád, že se mohu vystoupit na plenární zasedání Evropského parlamentu, především pokud je o naše hodnocení národních plánů v oblasti energetické účinnosti. My jsme to prezentovali v rámci druhého balíčku energetické revize v listopadu a zároveň v našem sdělení eh, z ledna 2008 technická syntéza tohoto hodnocení komise, tohoto, tohoto programu bude prezentována na jaře letošního roku. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval zpravodaji panu Děrovi za jeho práci a zároveň bych rád poděkoval výboru ITRE Evropského parlamentu za velice kvalitní diskusy a připomínky z jejich strany. V posledních několika letech Evropská komise velice jasně řekla to, že energetická účinnost je naší první prioritou v rámci evropské energetické politiky a že je to základní pilíř k dosažení toho našeho cíle 2020, čili národní energetické plány v oblasti energetické účinnosti samozřejmě hrají základní roli. Směrnice, pokud jde o využívání těchto energetických služeb, uplatňuje určité povinnosti na straně členských států. Členské státy musí jasně ukázat, jakým způsobem dosáhnou svých národních cílů původní termín, původní lhůta pro členské státy byla 30. červen 2007 a jak víte, mnoho členských států bohužel to nepředložilo včas. Poslední tato zpráva se dostala na komisi v červnu loňského roku. My jsme samozřejmě to hodnotili a odeslali jsme hodnotící dopisy všem členským státům. Následně proběhlo mnoho bilaterálních schůzek a mnoho členských států prohlásilo, že by velice rádi zlepšili své NEEAP v následujících měsících, teda tyto národní plány jak už na to poukázalo ITRE, tento první akční plán, tyto první akční plány hm, dokázaly užitečnost celého tohoto cvičení. Mnoho členských států v podstatě připravilo komplexní plány poprvé, pokud jde o energetické, energetickou úspornost. Mnoho těchto států považovalo průřezové aktivity za velice užitečné. Pokud jde o naši směrnicu, Eh, národních akční plán, tak tyto národní akční plány mají pouze omezenou, omezenou roli, ovšem v nedávném sdělení Evropské komise a jiných informacích eh, s, pož, nebo podporujeme členské státy, aby rozšířili tyto aktivity. Zároveň připravujeme nové akční plány v oblasti energetické účinnosti, které by umožnily, které by umožnili Evropské unii, aby pomáhali novým podnikům, aby pomáhali našim občanům, tak, aby došlo k efektivnímu účinnému způsobu šetření energiemi ve vaší zprávě vyzýváte Evropskou komisi, aby zavedla závazné cíle v této oblasti úspor. Těch 20 které jsou stanoveny v oblasti primárních úspor do roku 2020, je nezávazným cílem, jak jistě všichni víte. Ovšem my na straně komise se domníváme, že klimatický a energetický balíček, jakož i návrhy v rámci druhého druhé strategické Ehm, druhého strategického přeskumu by mohli dosáhnout těchto 20 Vaše zpráva, pane zpravodaji, poukazuje na to, že i finanční pomoc by měla být posílena finanční otázky spojeny s energetickou účinností byly uznány v rámci eh, plánu obnovy, kterou, kterou komise přišla 26.11.2008. Je to spojeno i s tvorbou nových pracovních míst malých a středně velkých podnicích, kde investice do energetické účinnosti především v oblasti budov jsou spojeny s malými renovačními projekty, rekonstrukce. Rád bych připomněl ještě to, že v rámci našeho mandátu mm, s mnoho mnoho, mnoho vedoucích představitelů se snaží podporovat tuto oblast. zvyšování energetické účinnosti představuje základní příspěvek udržitelnému rozvoji a zároveň bezpečnosti dodávek. Energetická účinnost má zásadní dopad eh, i nad rámec této politiky, energetické politiky a má zároveň do, pozitivní dopad na celé evropské hospodářství, protože energetická účinnost vytváří nová pracovní místa, stimuluje hospodářský růst a zlepšuje konkurenceschopnost. A to jsou přesně naše cíle, které bychom měli sledovat v těchto těžkých časech, o kterých jste se vy správně zmínil. Děkuji, děkujeme, pane komisaři. A hlasovat budeme zítra v 10.30. A tím se dostáváme na konec našich krátkých prezentací těchto zpráv a je to paní Roza Miguel Ramos, aplikovaný výzkum v oblasti společné politiky rybolovu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mně se líbilo, když se tady stlumilo